Dámy a pánové, ráda bych zahájila naše zasedání, protože nemáme mnoho času. Máme zde významné hosty, kteří potřebují také stihnout letadlo zpátky domů, takže v 16.40 by slyšení mělo skončit, ale pokud každý dodrží řečnickou dobu, tak to zvládneme. Dnes máme k dispozici tlumočení v 18 jazycích a Eh, jsme přenášeni na internetu a dokumenty jsou k dispozici digitálně. Zápis ze zasedání 26. září máte k dispozici online příslušné složce a pokud tomu nic nemáte, tak je budeme zápis považovat za schválený. Nemáte komentáře, takže děkuji. Přejdeme tedy k dnešnímu slyšení. Eh, zde velice vítám zástupce firmy Fiat Chrysler Automobiles, obecně asi spíše známý jako Fiat. Harald Wester, vedoucí technický pracovník, potom je zde pan Daniel Chiari, který je šéfem eh, oddělení EMEA Product Planning and Institutional Relations a eh, hlavní tajemník Giorgio Fossati a Eh, budete si brát slovo podle vaší vlastní domluvy a kompetencí. Dal bych slovo panu Westerovi pro jeho úvodní projev a potom zahájíme naše slyšení. Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci tohoto výboru. Dovolte mi poděkovat za příležitost zde vystoupit na tomto dnešním slyšení a představit nám náš eh, pohled na téma emisí z dieselových eh, motorů. Něco k naší firmě. Jsme globální společností v automobilovém průmyslu, provedíme konstrukci, výroby, prodávíme eh, auta po celém světě a také komponenty. Působíme asi ve 40 zemích a obchodní vztahy se zákazníky více než 150 zemích. Skupina dnes má více než 230 tisíc zaměstnanců po celém světě. 31. prosinci 2015 jsme provozovali 164 různých provozů, včetně eh, výroby osobních automobilů, lehkých uživatkových vozidel, eh, montáží hnacích jednotek a další 40 eh, továren v Itálii, 35 ve zbytku v Evropě, 29 v USA, 22 v Brazílii, 14 v Mexiku a 6 v Kanadě a další se nacházejí také v Argentině, Číně a dalších zemích. V roce 2015 naše skupina po celém světě měla světový prodej výše 4,6 milionů osobních aut a lehkých užitkových vozidel. Z toho více než 1 milion byl prodán v EU. Naše firma má významné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Globálně jsme v prosinci 2015 provozovali 84 eh, center, kde bylo zaměstnáno 20 tisíc eh, výzkumníků. Eh, jsou odborníci například v otázce mechaniky, elektrických inženýringů, chemického průmyslu a podobně. Výdaje na ARD v roce 2015 jsme vynakládali na 4 Eh, miliardy, což jsou 3,6 celkových eh, zisků. Byl to nárůst o nějaký 14,5 oproti roku 2014. A to znamenalo zase nárůst 7,6 oproti částce 3,2 miliardy v roce 2013. Naše výzkumné aktivity se primárně zabývají snižování environmentálních dopadů všech našich vozidel, snižování hluku, emisí CO2 a dalších polutantů, zvyšování účinnosti našich eh, vozidel a recyklace zlepšování bezpečnosti našich vozidel, vývoj tzv. connected vehicles a v systému infotainmentu, e, zaměřování se na inovace, konkurenceschopnost, zlepšování pocitované kvality, využívání inovativních technologií ve výrobě a přitom zajištění finanční dostupnosti a ekonomické udržitelnosti. Naše vozidla, která dnes vyvíjíme, jsou výsledkem eh, výzkumu a vývoje v celé řadě oblastí. A naše aktivity zde také zohledňují velice složitý regulatorní rámec. A to v globálním měřitku. Jenom v EU je na 70 různých legislativních aktů týkajících se nového typu schvalování vozidel eh, nezlepšujeme jenom tradiční technologie, ale jdeme také eh, cestou alternativních pohledů. Hm, eh, zopakovali jsme závazek dále rozvíjet eh, technologie elektronického pohonu, včetně vozů na bateriový elektrický pohon, klasické hybridní pohony a takzvaná auta do zásuvky. Naše skupina také investuje do řešení pro využívání nejčistších paliv dnešní doby. Biopaliva, biometan přispíváme ke snižování emisí z vozů na základě dostupných paliv na jednotlivých e, trzích. Začátkem 90. let jsme začali vyvíjet e, motory na zemní plyn a byli jsme v čele tohoto vývoje v Evropě. Nyní nabízíme 12 různých typu osobních vozidel a užitkových vozidel na tento pohon. V roce 2015 jsme prodali více 44 tisíc takovýchto vozidel, což znamená asi 50% podíl na evropském trhu. Od roku 1997 jsme prodali více než 700 tisíc vozů na takovýto pohon. Dnes zde ale hovoříme hlavně o emisích dýzlových motorů. Na úvod Eh, si musíme uvědomit několik faktorů, které souvisí s růstem tohoto trhu, dýzlového trhu. Historicky byla vždy cena eh, tohoto pohonu nižší než benzínu a eh, stále je to o 10% méně. Spotřeba je nižší o 20 až 25% než v případě benzínu. Výkon a spolehlivost dýzlových motorů je známá jak u osobních automobilů, tak u užitkových vozidel, zvláště u těch, které mají ročené to mnoho kilometrů. Nemohli bychom e, dosáhnout ambiciozních cílů EU snižování emisí CO2 e, na 95 gramů na kilometr do roku 2021 bez dýzlové technologie. Dýzlové osobní automobily v EU momentálně tvoří asi 50 celkového trhu. Pro naši firmu FCA je toto číslo nižší, je to přibližně 38 u lehkých užitkových vozidel. Nicméně všichni víme, že na trh víceméně pokrývá právě tato dieselová vozidla. Technicky vzato, aby dieselová eh, vozidla splňovala limity Euro 5, tedy v letech 2007 až 2008 znamenalo pracovat ve dvou oblastech. Eh, snižovat eh, emise, například v rámci EGR, potom eh, zpracování polut, prostřednictvím katalytické konverze, takzvané DOC a filtr pevných částic, DPF a potom v reakci na Euro 6 a standard eh, Euro 6b jsme zavedli také SCR, asi jste o tom slyšeli, to je selektivní katalytická redukce a to hlavně u takových eh, modelů, kde je vyšší poptávka po spotřeba energie a potom také snižování emisí NOx u všech ostatních modelů. Příští rok eh, navrhneme nové eh, mm, způsoby měření v souvislosti eh, s měřením emisí v reálném provozu a tyto požadavky budou příští rok platit. A máme zde tato pravidla a potom testovací postup VLTP. Společně to bude znamenat rámec pro větší transparentnost jak pro spotřebitele, tak pro výrobce. V souvislosti s těmito změnami 2. února tohoto roku naše společnost oznámila po více než roce intenzivní činnosti vývoje a testování, že dobrovolně budeme upgradeovat eh, naši kalibraci Euro 6b pro nových eh, dat a eh, má upgradeovat měření tenzí ve skutečném provozu. Tento upgrade je také k dispozici zdarma pro všechny, kdo jsou vybaveni tímto typem motorů. A doufáme, že tento program brzy dotáhneme k úspěšnému konci. V rámci postupu RDE také se docela přímé technologii SCR u všech dýzlových motorů. Nicméně s tím jsou spojené více náklady a nebylo by to ekonomicky udržitelné eh, nabízet eh, dýzlové motory u většiny našich dostupných modulů. Eh, než přejdeme k dotazování, ještě mi dovolte změnit jedno téma. Jak víte, německá organizace KBA ne, schvaluje určité výsledky eh, orgánu italského, italského orgánu schvalování typu v souvislosti s Euro 6. Vzhledem k tomu, že respektujeme dávné dané orgány a nechceme předjímat eh, výsledky tohoto sporu, nemůžeme eh, diskutovat o žádných detailech právě probíhající mediace také máme určité závazky týkající se mlčenlivosti i ve spolupráci s našimi subdodavateli. Děkuji vám za to, že projevíte pochopení, že tedy některé otázky nebudeme moci detailně zodpovědět. Nicméně jsme vám k dispozici, rádi zareagujeme na vaše otázky a poskytnujeme vám informace, které by vás mohly zajímat. Děkuji, pane Vester za tento úvod. Je to téma, které zajímá mnoho lidí. Možná, že až se ty otázky objeví, možná zkuste odpověď obecně, ale co nejvíce říci, co bude možné říci. Takže dojdem, takže nyní má slovo pan Chebrande jako první tazatel. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji panu Lesterovi za poskytnutí písemných odpovědí i za vaše dnešní vystoupení. Já bych měl první dotaz a ten se týká vaší odpovědi na otázku číslo dvě. To se týkalo odpojovacích zařízení, kde vy jste říkal, odpojovací zařízení, které detekuje, že e, zde došlo k tomu odpojování. Není v tom testu přímo na zkušebně. Zdá se, že se tady zaměřujete jenom na ta odpojovací zařízení při testování vozidel, ale když se podíváte, jak je to disk, v legislativě, odpojovací zařízení je jakýkoliv eh, zařízení týkající se rychlosti, teploty a dalších parametrů, souvislosti s aktivací, modulací, a to je případ eh, FEATu, opoždění anebo deaktivování eh, systému kontroly emisí a tak dále. Takže já mám takový pocit, že vy zde pracujete s velice omezeným eh, vymezením, definováním toho pojmu odpojovacího zařízení, když to srovnáme s tím, jak je odpojovací zařízení definované v evropské legislativě. A já bych se rád vrátil do období 2007-2008, kdy vznikla ta stávající legislativa. Vy všichni jistě dobře víte, co je tam napsáno v bodě 3.10, je přesně to, co teď právě citujete. Naše interpretace a můj osobní názor je, že vzhledem k tomu, že to bylo známo, je to známo a je to zapotřebí, eh, se zavedly články 5.1 a 5.2 které říkají to, že eh, budou vybavena vozidla tak, aby komponenty byly vytvořeny tak, aby vůz mohl v běžném provozu splňovat požadavky tohoto nařízení a prováděcích opatření. Používání zbojovacích zařízení bude zakázáno. Tento zákaz se nebude týkat v následujících případech, kdy je to opodstatněné z důvodu ochrany motory, z důvodu eh, možného poškození nebo bezpečnostního rizika pro auto. Za B, eh, že tento zařízení bude fungovat nad rámec startování motoru a potom při testovacím postupu pro eh, ověřování odpařovaných emisí. Jinými slovy, za A. My nemáme žádné odpojovací zařízení. Za B. V našem softwaru není nic, co by poznávalo to, že vůz prochází testem. Ale na základě té definice, kterou jsem právě přečetl, tak eh, to není relevantní ten konec té vaší definice. Tam se říká, že to je odpovědovací zařízení, když to jenom pozná, že dochází k testu, ale ono by to mohlo být i něco jiného. Ostatně nevidím zde, že by byla časomíra předsedkyně. Řeší se to, je to technický problém, máte ještě minutu a půl. Možná to mohu taky lehce zmanipulovat. Ale to by bylo takové divné zařízení, ne? Tak, druhá věc, druhá otázka. 2. února tohoto roku se to prezentuje, že to vlastně byla taková náhoda, že to bylo několik měsíců po září 2015, je možné kalibrovat vozy tak, aby se obešlo to, že by tedy ta technologie poškozovala motor, takže není třeba eh, ji vypínat anebo kalibrovat. Můžete mi tedy vysvětlit, jak to, že to je možné nyní, proč to nebylo možné předtím, když ty vozy přišly na trh? Protože chápu to správně, tak je to jenom update softwaru. A proč tedy dříve docházelo a eh, motoru a teď po updateu softwaru v únoru tohoto roku už to tak není? Ano, máme málo času, tak já nebudu zabíhat do technických detailů a nebudu eh, popisovat všechny témata související s motorem. Ehm, my máme spoustu testů, miliony kilometrů, v případě dalšího nového vývoje desetky tisíc hodin na zkušebně. A proto, abyste přinesli novou kalibraci, potřebujete na to nějakých 12 až 14 měsíců. My jsme na tom začali pracovat koncem roku 2014 a probíhala v roce 2015 a nebylo to nějakým způsobem spojené s tím tématem, které se pak objevilo v září. A u této kalibrace to bylo nějakých 16 tisíc eh, hodin ve zkušebně a na 2 miliony na těch kilometrů. My jsme někdy v roce 2012 a potom postupně jsme to ještě aktualizovali, jsme zavedli takzvaný EcoDrive. Já se omlouvám, že vás přerušuji. Tak to nebudeme vůbec stíhat. Takže vy jste řekl, že jste na to pracoval určitou dobu, takže teď to můžete s tím pracovat. Proč jste používali technologii, kterou nelze zapnout při běžném provozu, když to zde jiné eh, technologie, které lze použít, aniž by poškozovaly motor při běžném provozu, nikoli v laboratoři, ale v reálném provozu. Tomu já prostě nerozumím a také nerozumím tomu, proč to schvalují italské orgány, protože to přece vaše technologie, která možná poškozuje motor, ale vaše konkurenti používají eh, technologie, která nepoškozuje motory. Proč jste tedy nepoužili jinou technologii? My nezapínáme, my nevypínáme, my modulujeme podle aktuální potřeby. A tak je to i dáno eh, v zákoně, že hlavní je bezpečnost auto, jako drivingu Máme teď na 100 tisíc eh, zákazníků, kteří tedy mají motory v souladu s Euro 6. Máme detailní zpětnou vazbu o používání těchto eh, vozidel a to nám umožňuje zase to promítnout do té kalibrace a předefinovat eh, rizika. Pan Zalba. Muchas gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych za prvé se chtěl zeptat eh, ohledně nového návrhu komise, eh, který se týká emisí. Je to v pořádku? Ah, Já bych se vás chtěl zeptat eh, k návrhu komise Eh, jako to byla reakce na skandál. A jak vy hodnotíte toto? S tímto novým návrhem komise, myslíte si, že do budoucna se vyhneme podobným skandálům? A také si myslíte, že s tímto návrhem komise eh, to znamená, že eh, to bude životaschopná alternativa, tak budeme mít jistotu, že v Evropě skutečně, že to dá jistotu eh, do budoucna i že to bude tedy ekonomicky eh, užitečné, přínosné. Jak jsem řekl, jediný způsob, jak respektovat eh, ten nový cyklus je aktivní ECR s střikováním a to samozřejmě hodně bude záviset, záviset na tom, jak se bude implementovat nové nařízení aby se to dalo respektovat za každých podmínek. Některé naše předběžné testy nám ukazují, že vztah e, s spotřebou, tedy e, nafty a reálnou spotřebou, se zvýší jedna, dva ku jedné. A což je dost významné mm, zvýšení. A pokud mm, ano, pokud to tak bude, tak já bych souhlasil, že mm, alespoň se stávajícím limitem 18 gramů na kilometr, tak se nám podaří eh, za každého provozu eh, eh, respektovat ty stanovené limity emisní. Dobře. A vy si myslíte, že ta adaptace, to přizpůsobení, myslíte si, že že eh, to přizpůsobení těch dýzlových motorů, to znamená, že eh, eh, pokud jde o tedy omezení těch emisí, že to je životaschopné řešení, které se tam navrhuje? Ano, já myslím, že ano. Jak jsem zmínil, tak to bude důležité právě pro všechny výrobce, především v Evropě, kde Eh, dieselové motory se hodně používají a hodně se jich prodává, tak mm, tady je třeba, abychom zachovali dieselové motory v našich vozových eh, parcích, poněvadž všichni dobře víme, jaká je velká výhoda eh, pro spotřebitele, pokud je o emise CO2. Pan Gizek vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také mnoho eh, zástupcům Fiatu, že se dnes dostavili mezi nás, panu Westerovi, panu Kiarimu a panu Fosativu. Pane Westere, vy rozumíte německy, takže nebudete potřebovat tlumočení, bude to pro vás tedy jednodušší. Eh, ve vašem úvodu jste jasně eh, řekl, že prostě ty skutečně zajímavé otázky, že na ně nemůžete odpovědět, protože dochází tady k té mediaci mezi německou KB a, a italským úřadem. Takže taková hypotetická otázka, možná by se na ně mohlo nějak obecně odpovědět. Pokud tedy německá KBA dospěje k názoru, že tady skutečně dochází k odpojování toho zařízení po 22 minutách a že to je nelegální. Co to bude znamenat pro vás? Bude to znamenat, že potom budete muset vlastně zastavit eh, to, že tedy budete prodávat ty vozy v Itálii v Evropě? No, odpověď je, to by nám asi nějak eh, ničemu nepomohlo, protože to, co KBA zveřejnilo, už není to, co říká nyní. Organizace KBA nyní říká, že modulace toho systému zpracovávání výfukových plynů po 22 minutách eh, eh, probíhá způsobem, se kterými oni nesouhlasí. Ovšem to měření o které se opírá tento výrok, je podle mne velmi pochybné. Já tady musím tedy zacházet, zajít do technických detailů. KBA změřila, elekt, měřila elektrické napnutí na jednom z těch ventilů recyklace výfukových plynů, ale my tady máme dva systémy, vysoké napětí, nízké napětí, eh, tedy vysoký tlak, nízký tlak, eh, ale samozřejmě tyto systémy nejsou lineární, pokud otevřete nějakou Eh, záklopku, tak samozřejmě ten průtok, eh, to množství prostě není propenceriální k té změně. Takže to je z mé strany vše. Děkuji, to bylo velice technické a musím říct, že to nebylo příliš pochopitelné. Řekněte mě jako technickému lékovi, co máte na mysli, když tady hovoříte o modulaci po 22 minutách. Je to omezení výkonnosti a pokud ano, eh, mohl byste určit o kolik procent? Mohl byste to procentuálně vyčíslit? Znamená to modulace těchto systémů čištění výfukových plynů znamená za A, že je tady ten směs mezi vysokotlakovou a nízkotlakovým odváděním výfukového pluku musíme měnit v závislosti na výkonnosti, na teplotě, na podmínkách venku a za B znamená to, že se i změní těch počet těch takzvaných dinoxů. Ano, možná taková krátká doplňující otázka. Ve své písemné odpovědi na otázku dvě říkáte, že žádné dýzlové vozidlo, pokud se intenzivně využívají systémy kontroly emisí, nemůže trvale takto pracovat v tomto stavu. Máme tady tu laboratoř, 20 minut, pak je to u vás těch 22 minut, kdy se to odpojí. Když to tady není možné, aby, bylo to, aby to bylo v provozu trvale, kdy tedy nastane ta, ten okamžik, kdy se to musí odpojit u Fiatu odpověď? My, eh, já nevím, kolikrát to tady máme ještě opakovat, my nic neodpojujeme. Nic neodpojujeme. A Nemůžu vám to detailně zodpovědět, to prostě závisí na typu vozidla a na celé řadě dalších parametrů. Merci. I will speak in French. Budu mluvit francouzsky. I better okay. take a translation. Okay. Merci. Uh, bon, je vais pas vous parler, uh... Já tady nebudu mluvit o tom, co již e, tady zaznělo, ale o dalších testech, které byly prováděny. A ve Francii minulý týden e, e, jsme Eh, viděli výsledky Fiatu 500, který byl testován. Byly to tři typy testů, které znáte dobře. Takže já připomínám 500, eh, Fiat 500, 1500 km a systém GR+, potom NOXy, které se měřily, byly 68,2 eh, na gramu na kilometr. A první test v laboratoři tak ten, tam se zjistilo, že to bylo 246,7 gramů na kilometr a ten test, když start e, s teplým motorem, tak e, tam to e, bylo... Ne, ne, ne, ne, ne, omlouvám se, takže ne, ne a test 1354 eh, eh, eh, mg na kilometr dokonce v provozu. Můžete mi vysvětlit ten rozdíl s tím systémem, že tam je taková odchylka mezi tím, co bylo homologováno a výsledkem, který byl dosažen v, mm, v případě tedy měření, test, testování příslušnou komisí. To nejsem schopen vysvětlit. Ano, jenom chci říct, že můžeme potvrdit, že eh, naše, naše vozidla nepatří mezi ty, které by se vedly špatně. Ne, my jsme úplně si jistí, že my jsme na špičce technologií. A co se stalo? Ano, mm, teď v září proběhla spousta testů, které prováděly různé instance a všechny ty testy za použití metodik, mm, které prováděl třeba, myslím, Holandský institut eh, a prostě vykazovala se čísla, která jsou úplně mimo eh, to, eh, co my dodáváme, tedy tedy motorová. My dodáváme čísla u motorových vozidel, které mají 1500 kilometrů. Ne, já se omlouvám. Ne, na to jsem se vůbec neptala. Já bych jenom chtěla vědět, proč. Protože tady se nemluví o autě, které by mělo 200 000 km, ale 11 000 km mělo na toto vozidlo. A tady existuje obrovský rozdíl mezi eh, tím, co se homologuje a potom, co se zjistí v testech. Ten první to byl test v laboratoři. A já bych ráda, abyste, od, mm, abyste tedy eh, eh, vy se vyjádřili k těm testům, které byly provedeny oficiální komisí a tam existuje velký rozdíl a podle vás nedošlo tam k problému s tím eh, systémem, který má redukovat emise? Jak jsem řekl, nedovedu si tyto hodnoty vysvětlit, tyto hodnoty asi ani nenastaly, já žádné informace nemám o těchto testech, za jakých podmínek, jaký byl stav těch testovaných vozidel, nevím. A co ale všichni dobře víme, a to platí pro emise CO2 a to také platí pro eh, emise, o kterých eh, tady mluvíme, eh, v NEDC, což je cyklus od Eh, který se prováděl od 70. let až do dnes, tak při tomto testování, tak emise, které se měřily eh, za stanovených laboratorních podmínek, tak eh, ty nemohou být zaručeny potom pro provozní podmínky. To nelze zaručit, že to tak bude v provoze. No, takže to se nelze zaručit, ale ten rozdíl přece nemůže být tak obrovský. Jako tady Mm, tady, kdy jsou skutečně, já chápu, že tam budou rozdíly, ale ne až takové to. Mm, vidíte, že tady došlo k obrovskému rozdílu. A co důvěra spotřebitele, který si koupí motorové vozidlo a ty mu se řekne, vidíte, vaše motorové vozidlo splně normu a realita je taková, že to je 300 krát, 400 krát více. To je velký rozdíl, to snad uznáváte, nebo ne? ne, já vám mohu říci, že to vychází z určitého porovnání, benchmarku, máme mm, porovnávací data, když úplně deaktivujete, tedy odpojíte veškeré ty systémy, to znamená, to neznamená modulace, skutečně deaktivujete, odpojíte. A já si myslím, že tady, mm, eh, tady žádné auto se nemůže dostat do škály 12. A to neplatí pouze pro e, naše auta, to je obecné pro všechny motorová vozidla. Pan Henkl? Já, Ano. Já bych měla jeden dotaz, který už jsem kladl opakovaně. A i vám. Jste toho názoru, že původní předpisy Evropské komise byly příliš vágní? Nehovořím zde o odpojovacích zařízeních, to jste vysvětlil, že ty se nesmějí používat, ale že prostě byly příliš vágní a mnohé z toho, co zde se nyní diskutuje nad rámec těch odpojovacích zařízení, s tím vlastně souvisí. Ano, v plném rozsahu s vámi, pane Henkl, souhlasím. Proč? jsem toho názoru a pokusil jsem se to vysvětlit. Od raných 70. let jsme měli ten NEDC a když jsme ho upravovali a byli jsme toho názoru, nebo dělo se to v tom duchu, že tento cyklus reprezentuje, no, by měl reprezentovat běžné užívání vozidla, běžný provoz vozidla. A tomu tak dnes asi není. A za druhé, my jsme italsko-americkým podnikem a polovinu času trávím v USA. Intenzivně spolupracujeme s tamními orgány, EPA i CARP. Nechci teď zabíhat do detailů, ale je zde zásadní rozdíl mezi legislativou v Evropě a legislativou v USA týkající se těchto témat. A uh, uh, legislativní předpisy jsou koncepčně dobré a promyšlené. Američani ve svých detailních předpisech a provádějících opatřeních a implementačních opatřeních jsou mnohem přesnější a mnohem rigoróznější, než jsme dosud byli my v Evropě. A také v souvislosti se zavedením nových uh, cyklů emisí v reálném provozu, bychom to tedy měli znovu uvážit a velice pečlivě popsat, jaké funkce bychom očekávali od těchto systémů v tom reálném běžném provozu. Pane Vester, považujete to za správné, aby se emisní směrnice v Evropě a USA standardizovaly, aby se zblížily? To by pro nás bylo skvělé a velice by nám to pomohlo, protože rozdílnost, a to nejen v oblasti směrnic o emisích, to pro nás znamená velké problémy. A řekl bych to také takto, znamená to také vysoké náklady, které jsou tím způsobeny. Uvedu příklad Fiat 500, když jsme ho uvedli na, do USA, tak jsme museli úplně znovu skonstruovat systém stěračů, protože jsou tam jiné předpisy. Ale ono by to bylo vlastně logické, jenom kdyby američani hleděli z, ok, z auta vepředu ven jinak než Evropané, což tomu není. Uvítal byste tedy abychom při eh, rozhovorech o TTIP, které snad znovu budou zahájeny, se toto téma řešilo, aby došlo ke schodě mezi Evropou a USA? Ano, to bychom uvítali. A teď mám ještě k tomu tématu dýzlu, tak zde bychom těžiště jednání měli zaměřit na evropskou stranu. Musíte totiž zohlednit to, že v USA penetrace tohoto typu pohonu u osobních a lehkých užitkových vozidel je 3%, zatímco u nás u lehkých užitkových vozidel je to téměř 100% a u osobních automobilů skoro 50%. Ale přesto vy jste v reakci na jinou otázku řekl, že americké standardy jsou mnohem jasnější nebo náročnější. Nebylo by tedy lepší, kdybychom i když, nebo právě proto, že máme tolik dýzlových eh, motorů zde v Evropě, kdybychom se tedy více zaměřili na ty normy americké? No, zde bych spíše s vámi souhlasil, ale musel bychom zvážit, co budeme dělat s tématem CO2, protože neznám žádnou technologii pro kompenzaci. Tak, eh, eh, před týdnem zde byl pan Erarius z italského ministerstva dopravy a ten jasně uvedl, že u Fiatu není žádné odpojovací zařízení. To byste říkal také. Jak to, odkud on to ví? Na základě testu. Na základě testu, které provedl on, nebo tedy jeho orgány. Ano, jeho úřady v náležitém provedení to je pak to téma witness testing, což je běžné ve světě, nejenom v Evropě, ale platí to i pro USA, jak všichni víte, to znamená, že e, nesmírně stoupají náklady na odpovídající měřící systémy, že většina homologačních testů, co se té měřítku, včetně USA a Číny, probíhají za přítomnosti homologačních orgánů, většinou v laboratoři eh, výrobců. Děkuji, pan Federli. Děkuji vám. Já mám více otázek. Vy teď říkáte, že nepoužíváte odpojovací zařízení, že jenom eh, vypnete po určitém počtu minut emisní kontrolní systém. A dělají to vaše vozidla také v USA? Ano. A tam jste schopen eh, splnit legislativní požadavky v souvislosti se kontrolou emisí, i když jsou vypnuté? Ano, oni to nevypínají. Oni se nevypínají. Ano, Klore, děkuji za připomínku, já bych se teď zaměřil na svoji. Kolik eh, dieselových vozidel prodáváte v USA? Já jsem řekl, že v USA je to velice nízká penetrace, u osobních a lehkých úžkových vozidel jsou to 3% a celkově je to asi 20 tisíc ročně. Více jich prodáváme v Kanadě než v USA. Když eh, Fiat eh, interpretuje emisní legislativu a limity emisí, interpretujete to mm, jako, že vaším vy musíte prostě projít testem a ne zajistit, aby ty limity byly naplňovány při reálném provozu? Neexistují žádná detailní eh, prováděcí opatření. Byl FIAT zapojen do do pracovních eh, skupin. Já jsem si četl různé podklady a v těch pracovních eh, skupinách Eh, jsou různí zástupci automobilového průmyslu. Nebyl někdy Fiat v nějaké takové skupině? My, stejně jako kolegové od ostatních evropských výrobců prostřednictvím ACA, eh, jsme se zapojili do legislativního procesu jeho diskusí. A eh, byl jste tedy spokojen s tím, jak celá ta záležitost byla interpretována? Aktuální stav je následující. My všichni zde panuje schoda mezi výrobci a regulačními orgány. No ale to také není úplně hmatatelná odpověď. V mnoha těch pracovních skupinách je celá řada zástupců výrobců. A ano, my chceme v Evropě, nechceme vytlačit náš průmysl, ale chceme mít legislativu a Eh, takové limity, které lze naplňovat. Ale zdá se, že jsme zde na nesprávné cestě. My si v EU myslíme, že máme ty nejvyšší standardy a pak se ukáže, všude jinde jsou ty standardy vyšší. Nemohl by být ten problém daný právě tím, že ten průmysl tak provázán s těmi pracovními skupinami i těmi, které formulují legislativu? Ne, nemyslím si, že byste mohli eh, předkládat legislativu a ignorovat přitom zapojení zástupců odvětví, protože máme to technické know-how. Já jsem na začátku tohoto slyšení vám přečetl příslušné články, myslím 5.1 a 5.2. Já jsem se osobně nezapojil do práce těch pracovních skupin ve druhé polovině eh, let 2005 až 2010, ale když se podívám na to nařízení a na ty detaily, tak tam byl jasný článek, který jasně říkal uh, žádná odpojovací zařízení, ať už tomu budeme říkat jakkoliv. A potom o několik článků dále se začínají definovat nejrůznější výjimky. A to byste neudělali, nebo ti lidé, kteří tehdy seděli spolu u stolu, na jedné straně výrobci a regulační orgány na straně druhé, tak by se do toho nepouštili, kdyby to ne, nebylo nezbytné. Eh, už máme málo času, takže poslední otázka. Když jste reagoval na otázku pana Henkla. Tak jste říkal, že byste preferoval americký systém a já tomu rozumím tedy tak, že eh, ty americké normy, ale eh, v USA zástupci odvětví nejsou zapojeni do tvorby legislativy, ale vlastně ono, se to, ono to, to vznikne a pak eh, je to připomínkováno odvětvím. Eh, bylo by toto možnost, jak by se mohli zástupci průmyslu zapojit do daného procesu, protože my, my zde máme specifický způsob tvorby legislativy v Evropě a já si myslím, že toto je jeden z důvodů, proč vlastně nejsme schopni plnit naše vlastní normy. Ne, zde byste měli být eh, Eh, opatrní, když si myslíte, že oni prostě jenom udělají nějakou legislativu a potom to hodí mezi lidi. Paní Konečná, prosím. Eh, děkuji také, že jste za námi přišel a vysvětlit nám některé, některé postoje vaší automobilky v posledních eh, měsících, možná letech. We don't have any translation yet. Yes. No, English? Yeah, okay. Ještě jednou děkuji, že jste, že jste mezi nás přišel. Vy na svých českých oficiálních stránkách se chlubíte, že jste značkou vozidel s nejnižší mírou emisí CO2 prodávaných na evropském trhu. Dosažený úspěch je podle vás důkazem neustálého zdokonalování. Během posledních pěti let snížila skupina Fiat Automobil své průměrné emise o 14 na 118,2 gramů CO2 na kilometr tedy hodnotu výrazně nižší než je cíl stanovený Evropskou unii pro rok 2015. Trváte stále na tom, že tomu tak je? What I, what I can tell you. No, já vám mohu říct toto. Co se týče reklamy, tak musíte být velmi opatrní. A dbát na to, co sdělujete. Co se týče celkových emisí CO2, veškeré flotily vozidel prodaných v Evropě, tak jsme v čele nebo mezi prvními třemi společnosti v čele a to už dlouhou dobu. A určitě bychom eh, tady dělali reklamu přes eh, účinnost spotřeby paliva, ale rozhodně bychom to neučinili, že bychom tvrdili, že máme nejlepší emise. To nedělá nikdo. Jediné, co uvádíme, je, že naše vozy, tam, kde jsou prodávány, v souvislosti s eh, řízeními splňují normy Euro 5 nebo Euro 6. Nikdo téma emisí nepoužívá při reklamách a my také ne. čeští zástupci ho používají při, při reklamě. Já bych vás chtěla upozornit, že vaši čeští zástupci ho při reklamě používají. Nicméně pořád se bavíme o tom, jestli by nestálo za to na rovinu říct, že i kdyby to tak bylo s těmi nejnižšími možnými emisemi, takže to trvá přesně 22 minut, které ty auta mají, ty nejnižší možné emise. Uh, to by bylo také fér těm spotřebitelům přece oznámit. Um, I, I, I can only repeat. No, mohu jedině zopakovat, co už jsem řekl. Když hovoříme, že best in class v oblasti emisí nějaké reklamy. Já myslím, že to bude platit i pro Českou republiku, ale já to ještě zkontroluji na webu, tak hovoříme o emisích CO2 a nehovoříme o emisích eh, například NOx, oxidu uhelnatého a podobně. Vaše automobilka má však kromě těch 22 minut, které jste nám tady nevysvětlil, i další komplikace. Na počátku ledna měla automobilka podplácet prodejce ve Spojených státech amerických za nadhodnocování prodejů jejich značek. Negativní publicitu přinesla i pokuta ve výši 105 milionů amerických dolarů, kterou společnost dostala za liknavé svolávání svých vozů k bezpečnostním kontrolám. Chci se vás tedy zeptat, napravili jste chyby s liknavým svoláváním svých vozů k bezpečnostním kontrolám v Evropě? I don't know what you're, what you're talking about referring. No, já nevím, o čem zde hovoříte, když hovoříte o USA. My jsme sem přišli, abychom diskutovali o situaci v Evropě. A já už jsem to opakovaně řekl, omlouvám se, že to opakuji. My nic nevypínáme po 22 minutách. Ať už z jakéhokoliv důvodu, eh, to byla nějaká modulace u KBA, ale vůbec to nesouvisí s nějakým zapínáním nebo vypínáním. To musíte prostě zapomenout. Když eh, vezmete naše vozidlo a rozjedete se, tak se nestane, že za 20 minut se něco stane. Ne. Není tam nic takového v kalibraci. Děkuji, pan Turmes. Takže vy nevypínáte, vy modulujete na 80% nebo 90%? Měl byste v nabídce ještě nějaká jiná čísla? No, řekněte ano nebo ne. Ne. Takže vy nemodulujete, vy neupravujete 80%. Tak nám řekněte řádový eh, rozsah té modulace. Nemůžu, protože to je závislé na spoustě parametrů. Ale rozhodně ne v, této, eh, v takovémto rozsahu. bez mikrofonu. Když vy říkáte modulace, úprava, tak to znamená, že reálné emise NOx potom vylítnou nahoru a už nebudou odpovídat eh, těm zákonným hodnotám. Já si myslím, že pan Hiráry zde představil příslušnou zprávu a řádově vám představil také, co se děje. Já jsem vám představil náš systém EcoDrive a více než 100 tisíc eh, lidí, prostřednictvím nich jsme se sbírali data. No, já si myslím, že to je otázka, na kterou lze odpovědět ano nebo ne. Eh, modulace znamená, že NOx vylítne nahoru, ano nebo ne. Zatím jste modulovali po 22 minutách. Čte pro RDE testy eh, emisí v reálném provozu? Ano, rozhodně ano. Proč? Protože pokryjí lépe realitu? Nebo proč, proč je pro? Ano, domnívám se, že ano, protože dnes víme, že NEDC už nesplňuje ve všech oblastech, eh, neodpovídá tomu, co dělají zákazníci. Bez mikrofonu. Takže vy říkáte, my jako Fiat máme RDOS, RDE, protože realit, to lépe odpovídá realitě lidí, kteří například řídí ve městech. Co byste řekl, kdybych eh, řekl, že v prostředí KBA jsou odborníci, kteří říkají, že není po 22 eh, minutách už se nemoduluje, moduluje se po 70 Ostatně testy RDE trvají 60 minut, pokud to někteří z vás nevědí. Takže to, co vy jste dělali dříve u těch normálních testů, že jste v podstatě řekli, že čistý vzduch je jenom v laboratoři a potom v těch eh, městech, jaký je tam vzduch, je vám dost ukradený. A teď tu stejnou hru hrajete, co by Fiat, také u testů RDE. Nebo nám tady všem dáte záruku, že vy jako Fiat také v budoucnu u RDE nebudete prostě po testu až potom v realitě to, čemu vy tak říkáte v uvozovkách modulace, ale já si myslím, že se to dost blíží tedy odpojování, že to nebudete provádět. To je vaše interpretace a naprosto nepodložená. Proč jsme pro RDE? Svět se vyvinul dále, technologie se vyvinula dále, my jsme nikdy nebyli proti, vždy jsme se chovali proaktivně a zapojovali jsme se do nové legislativy, jak už jsem uvedl, také v dohodě. Ale moje otázka zněla, můžete nám tady všem říci a dát si ruku na srdce a podívat se nám sem do očí, že auta Euro 6 od Fiatu teď nejsou nastavená tak, že po 70 minutách, tedy po té, co jak si proběhne to období toho testu RDE, které je 60 minut, že v podstatě ty triky, které jste dělali předtím, už dělat nebudete? Když se nám takto podíváte zpříma do očí, můžete nám to takto říct? Protože nám se dostala tato informace, kdyby to byla pravda, no tak bychom tady vlastně byli zase všichni vámi podváděni. Vaše informace je nesprávná a ruku na srdce a podívejme se navzájem do očí, tak jako dnes vypínáme, bychom vypínali nové legislativy. Naše auta jsou plně v souladu. Takže vy říkáte, vy nemodulujete teď po 70 minutách, aby po té, co proběhne test RDE, už toho zase obešli nebo přehostili. Vy tomu říkáte modulace, my tomu říkáme vypínání, ale, nebo odpojení. Ale můžete nám to tedy zaručit? Protože americké úřady nás varovaly, že u RDE by se možná dalo také podvádět. No a to by potom bylo potvrzení tohoto pohledu. Já nevím, co ode mě chcete slyšet. Já nevím přesně, co ode mě chcete slyšet. Já si myslím, že jsem se vyjádřil ke všem vašim bodům, které jste nadnesl. Tak jako nepodvádíme dnes, nemůžu mluvit za jiné, tak i u jiného cyklu by tomu nebylo jinak. Já jsem předtím detailně zodpověděl otázku, proč musíme mít novější i Eh, ta prováděcí pravidla, která prostě vyloučí jakoukoliv eh, rozmezí interpretace a není to otázka modulace. Takže vy nevylučujete to, o čem jsem zde hovořil. Já to vylučuji. Já vylučuji to, co zde říká. Pan Dias, paní Evin. Děkuji. Paní předsedkyně, dobrý den. Především já jsem spokojená, že jsem slyšela v vašem úvodu, že skupina rozhodla, že bude investovat do elektromobilů eh, na rozdíl od toho, co jsme eh, četli v tisku od Markioneho. Takže to je dobrá zpráva. Já bych se ráda ale zaměřila v otázkách na eh, ten vztah, na tu, pardon, na tu zprávu italského ministerstva dopravy takže eh, vozidla Fiatu, která byla prošetřována eh, v rámci skandálu, tak byly testovány ve vašich laboratořích. A můžete nám říci tedy, že vaše interní technické služby je, jsou stejné jako ty, které prováděly testy pro účely homologace, eh, kterou jim později udělili italské úřady? Ano, to, pokud laboratoře jsou stejné, nevím, zda to byli stejní pracovníci nebo jiná šichta tam nastoupila, to nevím. Ale opakuji, že ano, tento postup, to znamená osoby, které eh, mají odpovědnost eh, za eh, toto, tak ty provádí ty testy vždycky podle daného globálního standardu. Děkuji. Takže vy jste dostali před té instrukce, pokud je o protokol, který jste měli dodržovat, takže jenom by mě... Ano, ten cyklus, ano, eh, tak tam ten protokol je velice precizní, je to popsáno v normě, to se potom prověřuje, zda se to dodržuje dobře. A, takže můžete nám vysvětlit, z jakých důvodů italské úřady se obrátili na eh, technické služby FCA, no asi protože nemají miliony, aby investovali do laboratoří. No výborně. A můžete mi tedy vysvětlit také, z jakého důvodu veškeré zařízení FCA, tedy veškeré motorová vozidla, která vykazovaly nejhorší emise NOx, Eh, za, eh, při startu za studené, se studeným motorem, takže mm, eh, protože zde ne, nejsou žádné přes, žádné tedy důvody, proč by měly ty emise být vyšší u těchto vozidel. Ano, takže já jsem to již vysvětloval. Tady teď každý den se provádí testy, každý den se objevuje něco nového, reviduje se to, takže ono není úplně jasné eh, vždycky, eh, z jakých podmínek se vezmou ta motorová vozidla, z jakých podmínek se to dělá. Není to jasné ani, že by eh, ta hm, motorová vozidla naší výroby byla snad mezi těmi, která by bylo třeba nejvíce kritizovat to také jim, kde se bere. Můžete mi říct, kdo rozhodl, že eh, vaše motorová vozidla, že se nebudou testovat se v tom městském cyklu Artemis, tak jak se to dělá u ostatních. Jaký cyklus? Městský cyklus Artemis. Protože Tady ve, ze zprávy vyplývá, eh, že existuje ten eh, pro cyklus, testovací cyklus Artemis. No možná další otázka eh, potom mm, podrobnější. Můžete mi vysvětlit, z jakých důvodů, po té, co jste si prověřili emise za, tedy s motorem, za studen, studeným motorem a mm, teplým motorem, takže zde mám na mysli Julietu Lanči Y a Y. A já jsem si všimla v té zprávě italského úřadu, eh, na obrázku 7, tak tam jsou veškerá motorová vozidla, která eh, byla prověřována, prošetřována původně, kde jsou referenční hodnoty, které jsou udány a potom v průběhu té eh, zprávy nějak jako ty, ty typy konkrétní motorových vozidel z toho zmizely já nevím, já jsem nebyl vůbec o tom eh, informován. A já myslím, že tyto, tato motorová vozidla nezmizela potom z té zprávy, ne. My jsme již k tomu podali písemnou odpověď, eh, určitě, a já to ještě prověřím. Eh, ano. Dobře. Mm, ne, paní Evi, vaši pět minut. Pan Borgesio. Děkuji, paní předsedkyně. No, já chci poděkovat, že jste přišel a já mám otázku mm, a to eh, mně se zdá, že ty vaše odpovědi jsou vyhýbavé. Já bych se chtěl zaměřit eh, na jeden aspekt, který byl trochu v podstatě eh, u zrodu celého toho postupu ve Fiatu. To znamená ten mm, program, kontrolní program emisí. Jaké jsou ty Eh, technické parametry, který jste, které jste dali vašim dodavatelům k tomuto. Já si myslím, že to je důležité, abychom pochopili vůbec, no, aby to bylo transparentní, jaké byly ty postupy, eh, které jste eh, zavedli vůči vašim dodavatelům. Já jsem odpověděl písemně, já si přesně nepamatuju, které to bylo otázka, na to jsme odpověděli. Co je jisté, je, že dnes eh, globálně existují 3, 4, 5 dodavatelů, kteří jsou schopni dodávat eh, tyto systémy, eh, zážehové systémy nebo ty katalyzátory, tedy všechny ty systémy které a zde v podstatě ty technické specifikace se neliší tolik třeba, ať jde o filtr, ať jde ten prachový filtr, částicový filtr, nebo jde o katalyzátory, ať jde o další různé součástky podobných systémů a v podstatě eh, tam jsou jenom mm, mm, určité malé variance podle velikosti, podle výkonu toho motoru a velikosti vozidla, ale v zásadě my používáme všichni všechno na celém světě stejně. Prostě používáme těch pár dodavatelů zde neexistuje nějaký post-treatment, post že by Fiat si to nějak uspůsobil po té, co to dostane od dodavatele. Ne. Eh, takže z důvodu transparentnosti eh, mohli bychom dostat kopii od smlouvy, kopii smlouvy, kterou má Fiat s Manety Marelli, s tímto dodavatelem, abychom věděli, jaké konkrétní instrukce jste mu dali k tomuto. To je pro nás zásadní, pro naše vyhodnocení. Většina našich smluv jsou Samozřejmě mě jde o motorová eh, vozidla, která se vyrábí, ne o prototypy. No, eh, co to smlouvy s našimi dodavateli, mm, tak eh, to je nejenom v našem zájmu, samozřejmě i v jejich zájmu, takže tyto smlouvy jsou mm, jaksi kryty těmi klauzulemi non-disclosure, takže jsou neveřejné, především abychom je chránili z důvodu jejich konkurenceschopnosti hospodářské soutěže. Pane Porgecio, možná, když máte velice konkrétní otázky, takže bychom je mohli eh, postoupit písemně. No, eh, hm, takže já eh, jsem to už napsal. Já jenom bych chtěl zdůraznit, že takže mě zajímá dokument, který se tohoto týká, takže zdali bychom mohli vůbec my požádat o toto zde jde o motorová vozidla, která se již vyrábí, takže bych chtěl vědět, eh, eh, samozřejmě vím, že eh, asi vše známe, je to známe i konkurenci, takže specifické instrukce, které jste dali Manety Marely, tedy této firmě Manety Marely, to bych chtěl vědět. Mm, mm, a to, to tady my můžeme dát obecnou eh, odpověď, ano, po tomto hearingu, stejně jako i předtím, my budeme k dispozici a odpovíme na otázky. A i, i na ty otázky, které nám dáte písemně. Já jsem již položil písemně, já jsem ji specifikovala, dostal jsem příliš obecnou odpověď. Já bych se ještě chtěl zeptat. Můžete nám říct, jaké jsou ty změny, které jste prováděli u těchto motorových vozidel? pokud jde o eh, ty různé programy, eh, eh, které potom byly zjištěny v Evropě a v USA. Prováděli jste změny u motorových vozidel, které se dostaly na trh v USA a bylo to jiné než na trhu v Evropě? Ano, v Americe, tak tam zopakuji, že tam je to vše, že to ty testy Mm, mm, přísnější jak pro benzínové motory, tak no, já se vás neptám na tyto rozdíly, já se ptám, jaké změny jste provedli, jaké změny jste provedli s ohledem na tyto dvě normy. Já vím, že tam ty normy se liší mezi námi Američany, se liší. Dobře, já vám odpovím písemně, protože to je složité. Děkuji. Zahájíme tedy druhé kolo dotazování. Já jsem slíbila našim hostům, že stihnou letadlo, takže maximum tři minuty. Není to minimum, tři minuty jsou maximum. Prosím, omezte otázky na 40 vteřin, aby se stihla odpověď pan Salíny. La prima domanda... Eh, První otázka, ta se týká sociálních dopadů a dopadů na průmysl. Takže ze sociálního pohledu víme, že většinou lidi, a to především eh, eh, mm, mm, lidé si kupují eh, eh, auto podle ceny a ne podle ekologie. Takže eh, myslíte si, že to nebude mít i dopad, negativní dopad na imič malých dýzlových motorových vozidel na trhu? Ano, zde stávající panda Rose, Rose B, takže tak tam, e, e, pokud je o RDE, tak tam neočekáváme, že by to mělo dopad třeba na nárůst ceny, to ne. Ehm, já nedělám u nás komerční politiku, ale ehm, já nevím, třeba ehm, tam to bude tisíc euro, takže já se ještě se ptám, nemyslíte si, že tato změna v automobilovém parku eh, u lidí, že by to mohlo mít i dopad na Eh, pracovní místa, to znamená na podniky v automobilovém průmyslu? No určitě. Asi vy velice dobře víte, jak teď probíhají ty diskuze o hybridních motorech, o elektromotorech, elektromobilech. No, i eh, stačí si eh, představit, že my kdybychom měli skutečně jenom eh, začít eh, vyvíjet tyto, eh, tato motorová vozidla, tak by to byly miliardy na investicích. Jak jsme i viděli v Americe, elektromobil 500 nikdo, nikdo nekupuje, protože to je příliš drahé. A můžete vy nějak prověřit, že dopad, pokud jde o na, na emise CO2, takže to, jaký to bude mít dopad na výrobu elektromobilu? No, to ještě by znamenalo dlouhou diskuzi určitě a já jsem dost velký skeptik, pokud je o elektromobily. Ne z pohledu lokálních emisí, ale z pohledu eh, global footprint eh, eh, celkového globálního dopadu CO2 protože tady jde zase o ty baterie, které tam musí být a e, elektřina, která se vyráběla ve světě e, v roce 2000, tak to bylo 10 e, tisíc teravatů a zdroj, primární zdroj pro výrobu elektřiny, to 64 a 65 představovaly neobnovitelné zdroje a v roce 2015 podle posledních údajů, které máme, tak 2,5 krát více jsme vyrobili, takže 25 tisíc. A e, takže bohužel však ten, ty zdroji ten, ten mix se ještě zhoršil, až je to 70 neobnovitelných zdrojů, ze kterých se vyrábí. A ty velké, eh, nové, rychle rostoucí ekonomiky, tak eh, ty hodně eh, to poškozují a eh, poškozují to, že teď jak si ty globální dopady budou ještě horší. Děkuji. Vy jste již v úvodu řekl, že jste změnili kalibraci eh, Euro 6, eh, tak abyste respektovali normy, ekologické normy. A já se ptám, co se změnilo, protože až do posud vy jste vysvětloval, že to je na to, abyste chránili motory a že ten eh, systém eh, proti znečišťování nemohl eh, pořád fungovat. A co se teď změnilo? Že teď máte novou kalibraci a nové nastavení a zároveň se schopni respektovat normy NOx a za, i zároveň chráníte motory. Co se tedy změnilo? Že teď je to možné? Já jsem se to snažil vysvětlit na začátku. Hovořil jsem o našem modulu EcoDrive ve vozech, kde se prostě zaznamenává vše, co zákazník dělá. A když budeme mít data o více než 100 tisíc zákazníků, hlavně v Itálii, ale i z Evropy, jsme tedy získali detailní zpětnou vazbu, jak používají vůz. A v podstatě jsme zjistili, že nějakých 95% všech cest je kratších než 60 minut. Zjistili jsme, že maximální rychlost jde do určité hodnoty. A tím pádem my máme mnohem jasnější informace o tom, v jakých oblastech bychom eh, mohli zapracovat na té kalibraci a posunout ji. Protože předtím jsme se snažili vyhnout určitým rizikům, o kterých teď víme, že v realitě vlastně ani nejsou. se ptám, proč se to neudělalo dříve? A jak si rozdělujete úkoly, tedy vaši dodavatele, Bosch a Manety Marelli a vy? A kdo nakonec nese tu finální odpovědnost? Eh, eh, pokud jde pouze o to kalibrování a zároveň jde o respektování norem a ochranu motoru. Takže proč jste to neudělali už dřív tedy? E, to naleznete v těch písemných odpovědích, protože on je to velice komplikovaný, komplikovaný proces, takže to nebudu teď rozvádět. A proč jsme to nedělali dříve? Potřebovali jsme dostatek informací o aplikaci Euro 6 na trhu a potřebovali jsme skuteč, data ze skutečného řízení o dostatečného vzorku z potřebitelů tak, abychom lépe mohli vyladit tu kalibraci a zlepšit se. Pan Šulce? Hm, děkuji vám, že jste sem přišel. Já mám otázku, která reaguje na vaši odpověď k naší písemné otázce číslo dvě. Já tady jednou tu větu chápu následovně, že vy tedy tvrdíte, že vaše vozidla nepoznají, zda jsou zrovna zkoušená na zkušebně nebo ne. Pochopil jsem to takto správně? Ano, rozhodně. My jsme toho názoru, že to není zapotřebí. My to nepotřebujeme pro naší kalibraci. No, možná, že se zde míme verbálně, protože všichni, kdo zde byli před vámi, i například Bosch, a vy jste zjistili jistě, že ne všichni tak stejně rozumíme technici, že by bylo nezbytné, aby vozidla poznali, zda jsou na zkušebně například v souvislosti s eh, systémem ABS a podobně, aby se to rozpoznalo. Takže oni nám říkali, že každý vůz musí poznat, že je testován. A tady se dočítám pravého opaku. Nemíme se tady, ne, nemíme. Hovořili jsme o kontrole emisí a zda kontrola emisí musí umět zjistit, zda je vůz na zkušebně nebo ne. A odpověď zní ne. Ale pak jsou zde jiné kontrolní systémy, ty jsou navzájem nezávislé a e, ty to vědět potřebují. No, e, vy se ještě můžete potom na videu podívat na moji otázku, zda to vůz pozná, jestli je na zkušebně nebo ne. A neptal jsem se na místní kontrolu. Ale dobře. Další otázka. Jak je pro vás důležitý trh v Německu? Podle mne je to, jsou to 3 miliony ze, ze 13, tedy mám pocit, že je relativně důležitý, protože dnes jste mnohokrát řekl, že tady neodpojujete po 22 minutách, což ovšem bylo v Německu takto sdělováno. Proč tam nejdete masivně do ofenzivy a neříkáte proti tomu, že, tedy, že se tam vlastně šíří špatné informace? Odpověď. Eh, neboť eh, nevedeme žádnou soukromou diskuzi s úřadem KBA. A také proto, protože máme velkou důvěru v ten mediační proces s, naší historickou, s naším historickým homologačním orgánem CA, FCA. Dříve veškeré motory, které se vyráběly v Itálii a veškerá vozidla, která byla prodávána v Evropě či zbytku světa, vše toto jsme homologovali s naším italským ministerstvem. To jsou naši kontaktní partneři a ty také provedli certifikaci. Konkrétní otázka. Eh, ještě má Maněti Marely. Krátká otázka. Ještě jednou byste takto komunikoval s úřadem KBA a s německým ministerstvem dopravy, tak jak se to udělalo v minulosti, zejména během posledních měsíců? Stejnou strategii byste zvolili? Ano. Několikrát jsme na pozvání eh, tam se dostavili, zodpověděli jsme veškeré dotazy z jejich strany a současně, jaksi paralelně, Eh, na, na, na, na, nám řekl italský úřad, že hovoříme o záležitostech, které jsou v jejich kompetenci. Děkuji. V odpověď odpovědi na otázku číslo 8 uvádíte, že většina vašich vozidel, nebo vlastně všechna pro evropský trh a vozidla vyrobená v Evropě pro americký trh, mají schválení typu od italského orgánu ale u vozidel vyvinutých eh, v USA jste používali eh, eh, britské a nizozemské orgány. Proč? No, to je dané historicky. Já už jsem říkal, že to v minulosti dělal Chrysler a jak víte, FCA vzniklo vlastně spojením Fiat, skupiny Fiat a skupiny Chrysler LC. A, a ani americká strana, ani evropská strana zde neprovedla žádné změny v souvislosti s dosavadní homologací. Takže my jsme zůstali u toho italského ministerstva dopravy a američtí kolegové z různých důvodů v souvislosti s evropským nebo tedy americké to bylo EPA, ale Oni prostě buď propracovali v této oblasti potom s Nizozemskem, anebo se Spojeným královstvím. To souvisí i s pracovními vztahy a nastavenými procesy. Ty eh, lidé už spolupracují řadu let a znají se, nikdo to neměnil. Potom k otázce dohledu nad trhem v Evropě. Myslíte, že stačí pro vytvoření rovných podmínek pro výrobce automobilů, že stačí stávající dohled nad trhem, nebo že bychom měli rozšířit, tak abychom zajistili, že všechna eh, vozidla budou splňovat legislativní požadavky. Jak víte, takže například v oblasti systém kontroly emisí je třeba zajistit, aby fungovaly do 160 tisíc kilometrů v Evropě. Eh, máme testy v provozu. To vše se děje procento, kolik eh, vozů se musí otestovat, příslušná dokumentace a která se musí před, eh, předkládat, na tom pracujeme. Ano, ale myslíte si, že bychom potřebovali více dohledu? Že by státy měly kontrolovat ještě více vozidel v reálných podmínkách, tak aby spotřebitelé mohli lépe věřit těm vozům, které kupují? Ne, musíme napravit eh, legislativní situaci. Není důležité zde mít eh, kombinaci, jistě potřebujeme, ale lepší legislativu. Ale aby to fungovalo, musíme to také kontrolovat. Myslíte, že bychom neměli mít více kontrol? Stačí mít lepší legislativu? Já bych se zaměřil na to, aby se vzniklo nové nařízení, které by eh, vlastně uspokojilo všechny ty oblasti, které zde diskutujeme. A potom ano, ehm, dodržování pravidel v reálném provozu a tržní eh, testování příslušných eh, institutů. Ano, pan Niedermayer, prosím. Děkuji vám a děkuji za to, že jste sem dorazil. Mám tři krátké otázky. Za prvé, na základě vaší odpovědi na otázku číslo 11 jste řekl, že SCR není do, finančně dostupné pro malé auta, automobily. Co tím máte na mysli? Protože někteří vaši konkurenti eh, používají SCR v segmentu B. Malé vozy mám segment A, hlavně Pandu a Fiat 500. A co se týče SCR, jsou různé typy SCR. Pasivní SCR, tak jak eh, se používá v rámci některých eh, originálních výrobců OLM eh, už od roku 2008. A účinnost těchto SCR není lepší než eh, například katalyzátor typ NOx. To je dnes naprosto jasné, že pokud půjdete od roku 2017 cestou RDE, tak všechny ty pasivní systémy už budou out, půjdeme cestou aktivních systémů a v písemných odpovědích jste viděli, jaká je průměrná cena těchto systémů. Mikrofon, prosím. podporujete technologickou neutralitu legislativy, jako je tomu v USA, a nebo stávající systém? kdy se podporují určité. Jste pro technologickou neutralitu? To znamená stejné emisní hodnoty? Ano, rozhodně ano. A poslední otázka. Laboratorní testy mají za cíl vidět dopady na vůz při běžném provozu, ale v EU máme takový, takovou situaci, kdy výrobci se snažili vlastně nastavit ta vozidla na laboratorní podmínky. Je to pravda nebo není? Nehovořím to jenom o Fiatu. A nevěnovali už takovou pozornost tomu, jaké to má dopady na kvalitu ovzduší. Ne, myslím si, že toto konstatování není pravdivé. Eh, ten pojem cycle beating já si myslím, že všichni dodržují pravidla a neobchází kontrolní cyklus. Děkuji, paní Kaldenbach. Když to zopakujete, jak se to nezlepší. Ano, to si taky myslím, že opakování, že tím se nic nevyřeší ani nezlepší. Evropská legislativa nemá být samoučel. Jeden z účelů legislativy samozřejmě byl to eh, mít eh, stejné podmínky pro hospodářskou soutěž, v rámci hospodářské soutěže pro všechny výrobce aut v Evropě, ale ten původní, původní příčina toho samozřejmě byl, byla příčina zdravotní a ekologická. Mělo se dosáhnout toho, že se sníží emise tak, aby eh, se prostě snížily například riziko cest dýchacích, rakovin a tak dále, veškerých těchto onemocnění já se tam, je vám známo, že je kvůli tomu, že ty laboratorní hodnoty jsou tak jiné než ty hodnoty skutečného provozu, jsme ve situaci, že ty cíle, které měl na mysli evropský legislativec, když je stanovoval, že jich tedy vůbec nedosahujeme a že, že té firmy to vědí eh, a vlastně nedělají nic proti těmto rozdílům mezi reálním provozem a regulatorním provozem a že tedy vědomí mě soudci toho, že nedosahují toho cíle eh, té legislativy a tedy vědomně bereme, eh, jak si riskujeme veškerá ta onemocnění, závažná osob až umrtí. Eh, odpověď, já nejsem lékař, takže nemohu tak to zodpovědět na takovýto dotaz. Samozřejmě viděli jsem čísla, studie a také spekulace. Myslím si, že jediné, co nám pomůže skutečně dál, je, abychom si přesně nadefinovali, co chceme v budoucnu a za jakých podmínek to chceme dosáhnout. Vzpomínám si na diskuzi, kterou jsem nedávno vedl a nevím, jestli eh, o tom víte. Já bych si to musela také sám ověřit, ale tak to neověřeno. Říkám, víte, že i spalování plynu vede k velkým koncentracím NOx a e, tady existuje důvěrný zdroj, který tvrdí, že koncentrace NOx které se vznikají například v domácnosti, když vaříte na plynovém spodáku, jsou často mnohem vyšší než to, co naleznete v centru velkých měst. Chcete nám tím říci, že tedy domácnost je příčinou onemocnění dýchacích cest, že kvůli tomu můžeme prostě ignorovat to, že doprava znečišťuje a že ještě navíc tedy to přihoršuje. Ne, rozhodně ne. Každý nese svůj díl této odpovědnosti za tu situaci my se budeme starat o ty auta, o ty ať se, ostatní věci, ať se starají jiní. Já o tom vím příliš málo, abych mohl dělat nějaké záběry o zdravotních dopadech té čelné koncentrace. Ale cílem evropské legislativy mělo být v první řadě to, že má dojít k redukci emisí tak, aby se zabránilo eh, škodlivým dopadům na zdraví a ekologii. To vám tedy nebylo jasné. Vy jste eh, si mysleli, že to je pouze nějaký takový regulační nástroj, nebo ne? Pan Hebrandej. Mluvám se, paní předsedkyně. Pane Veslero, odpověste ano nebo ne. Myslíte si, že Německý KDA a nizozemský RDV jsou nezávislé organizace? Ano, považuji je za nezávislé. Mikrofon. Ale přesto pochybňujete výsledky šetření týkající se vozů Jeep a Fiat. Já jsem inženýr a potřebuji prostě vědět více o tom, co se provádělo, za jakých podmínek, znát parametry a potom mohu o tom vynést finální soud. Vy jste panu Turmesovi přiznal, že po 22 minutách, když dojde k té modulaci eh, vozu Fiat, emituje více NOx. Víte kolik? Prováděli jste nějaké studie? Já jsem nepřiznal nic. Já jsem řekl, že za podmínek, o nichž neznám bližší detaily, že za určitých podmínek docházelo k určité modulaci něčeho po 22 minutách. Protože neznám detaily, tak eh, nemůžu cokoliv odhadovat. Už jsem odmítl taková ta fantastní čísla, která jsme zde slyšeli. Fiat tedy neví, zda to vozidlo emituje víc NOx, když dojde k modulaci po 22 minutách. Odkážu na bod 5, 2 a 5, 1. Každý to přece ví. Vy to víte, všichni to vědí. Dobře, ale já mám naprosto konkrétní otázku na vás, pane. Eh, hodnoty emisí se liší mezi laboratorními výsledky a výsledky v provozu. Ne, já se ptám, můžete mi dát informace, zda Fiat ví, zda tyto vozy emitují po 22 minutách, když dojde k té modulaci více NOx? Pokud je to uh, více pod limitem, nemohu vám Já se ptám, jestli to emituje víc nebo ne víc, ale stále v rámci limitů. Jakých limitů? Legálních, právních, právně nastavených limitů. Teď je tam jenom 20 minut, pak už tam nejsou legislativně žádné minuty a limity nastavené. Protože ten test trvá 20 minut, takže pokud říkáte, že to je pod tou limitní hodnotou, tak po 22 minutách podle vaší právní analýzy už vlastně žádné právní limity nejsou. Já přece nemluvím tady španělsky nebo arabsky. No, já nevím, já jsem snad odpověděl na všechny vaše otázky. No, zatím jste neodpověděl. Tak další. Vy jste nám řekl, že jste ovlivnil proces prostřednictvím ACEA. Ale Fiat je často součástí e, delegace, italské delegace v různých technických skupinách a podobně v různých odvětvích. Souhlasíte s tím? Ano, to je fakt. Můžete nám dát přehled všech zasedání, kde je Fiat oficiální součástí italské delegace, protože to je zásadní pro naše šetření. Děkuji. Ano, takže teď eh, použiju méně času. Tak jedna z otázek, otázka 12, tam hovoříte o dobrovolném zlepšení které od února 2016, že jste ve Fiatu to dobrovolně zlepšili a takže nevím, zda byste nám mohl popsat, co jste zlepšili dobrovolně, jak to proběhlo? No, jak jsem již řekl dříve, ano, a to především na základě feedbacku eh, informací od eh, eh asi eh, 500 tisíc klientů, kteří používají a víme, zjistili jsme tedy, jak dlouho řídí a je, eh, tak dále, takže podle toho došlo k té kalibraci. Samozřejmě my jsme ale ničeho se nedotkli, nic jsme, ničím jsme nemanipulovali tom vybavení. Nějak významně. Takže to znamená, že teď je to více kompatibilní s novými eh, formami RDE, pokud jde o modely, nové modely Fiat. No všechna tato činnost samozřejmě, ta to je činnost pro to, abychom byli v souladu s cyklem RD. Paní Konečná. Já, já se omlouvám, ale já podle toho, co nám tady dneska říkáte, tak vlastně vůbec nechápu, proč tady jsme. Vy jste všechno udělali v pořádku. Všichni, kteří přišli na to, že to v pořádku nebylo, tak se vlastně mírí, nebo mají špatná data, nebo to špatně počítají. Uvědomujete si tu závažnost té situace, že kontrolní orgány členských států Evropské unie přijde na to, přijdou na to, že něco není v pořádku a vy nejste schopni přiznat ani minimum pochybení? Rozhodně. Absolutně. My jsme hovořili o tom, že e, dodržujeme všechny zákonem stanovené požadavky, ale na začátku jsem vám také řekl, že i zcela e, podporujeme e, ty snahy zlepšit ten cyklus, zlepšit předpisy, i tedy rozšířit prováděcí nařízení, tak aby to bylo jasné, aby to plnilo očekávání. Mluvil o tom, že spolupracujete nebo máte filiálky ve Spojených státech amerických. Chválil jste zde jejich předpisy, které tam mají, jsou podle vás v některých ohledech lepší Ptám se vás tedy, proč jste eh, v rámci vaší, eh, vaší automobilky nezavedli ty přísnější a lepší předpisy Spojených států amerických, než jsou ty evropské, když máte takový zájem o ochranu spotřebitele, jak nám tady tvrdíte a jak se vaše automobilka snaží eh, dokázat ve svých prezentacích. Jako nemyslíte si, že kdybychom tedy udělali to, že vezmeme předpisy Spojených států amerických a vy je začnete naplňovat ve státech Evropské unie, že by se vlastně všechno vyřešilo? Jak jsem již řekl, my jsme pro to, aby zde existovaly globální svět, celosvětové normy a ať, je to tedy, ať jsou to ty americké normy pro emise u dieselových motorů, tak pokud to budou, tak je budeme dodržovat. Ale chci říci jasně, že my jsme si velice dobře vědomi, že stávající předpisy mají své limity, limitace. Tedy a my eh, jsme podporovali, budeme podporovat do budoucna jakoukoliv práci a činnost, která eh, pro nás a pro vás situaci a pro klienty, pro spotřebitele situaci Objasni. Turmes. Finally. Turmes nakonec. Poslední řečník, pan Turmes. Vy jste řekl, že článek 5.1 definuje běžné užívání. Ano, máte pravdu. Eh, ano, eh, eh, takže v normální používání, užívání v souladu se nařízením. Takže kons, strukturované pro normální užívání podle zmíněného eh, nařízení, to je pro, eh, pro brzdy. Takže vy eh, děláte a pro pásy, bezpečnostní pásy, opět konstruované a umístěné tak, aby byly hodné pro běžné užívání, tak u pásů také děláte optimalizač, optimalizační testy, to znamená, že v reálu jsou méně dobré a pokud jde o dveře, opět pro běžné užívání, aby respektovali požadavky směrnice. To znamená, že děláte dveře která jsou, eh, které jsou eh, jiné potom v běžném užívání než při testování, to je neužíva, nevyužitelné. V běžném užívání, v normálním používání, to je v vaší legislativě, to je dobře definované. A vy teď tady přijdete a něco nám vyprávíte, že pokud je o emise, tak v běžném provozu, tak v podstatě ten běžný provoz to je snad jenom v laboratoři a ne ve městě. No, to teda se mi skutečně nelíbí. Uh, vy jste úmyslně konstruovali auta, ne abyste chránili zdraví evropských občanů. To je vědomně. To jste dělali vědomně ve firmě. To musím absolutně odmítnout. Eh, zde buď eh, eh, zde článek 5.1, 5.2, takové články nejsou, kde tam se říká, že pro bezpečné užívání, eh, pro běžný, bezpečný, pardon, bezpečný provoz, safe operations, bezpečný provoz, můžete nám říci eh, v EGA, co potřebujete, abyste ochránili, eh, co, přesně, co potřebujete, abyste chránili protože žádné ota, odpovědi nejste přesní. Co musíte udělat, abyste eh, chránili, eh, pokud jde o NOXy? Takže systémy EGA, takže tam, eh, když mm, je to provoz na neurčitou dobu, tak tam mm, buď buď tedy tam samozřejmě jsou ty mm, no, end up in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 in your models bought very cheap ECRs, which then you had to switch off or to modulate after 22 seconds. That's the reality. It is absolutely untrue. We are using the same components as any other constructor, as I mentioned before. Máme stejné součástky, jakýkoliv jiný výrobce. A to znamená ta technologie ECR, ECR. A mě, vy jste sám řekl, že některé ty technologie, které se dodávají na trhu, jsou výkonnější a kvalitnější než eh, jiné. Já odpovídám, že ne, to tak není. Děkuji. Děkuji, že jste přišel a jak již bylo řečeno, zde eh, dostanete ještě na stůl další písemné otázky a deadline termín je na pondělí 24. října. To je termín na otázky na firmu Fiat. Dear colleagues, before everybody rushes off, we do have... Kolegové, takže teď to můžeme urychlit všechno, ale ještě tady máme další bod na programu a většinou nemáme čas na výměnu názorů, takže všichni dobře víme, že eh, rychle po sobě následují vždycky ta slyšení, hearingy a také se musíme i připravit sami na Mm, diskuzi a musíme diskutovat o závěrech. Takže teď ráda bych, abychom společně rychle si řekli takový eh, briefing o těch cestách, které jsme podnikli, ty mise, máme zde dva zpravodaj, chtěl to zkombinovat. Takže já vždycky stručně uvedu a dám Žersi a potom dám slovo panu Zalbovi a potom panu Gerbrandimu. Ještě ne, teď ještě ne. Jenom bych ráda, abyste vyjádřili, že souhlasíte, abychom skombinovali briefing s obou těchto misí. Já začnu stručně z GRC 18. a 19. července eh, pracovní cesta, kterou jsme podnikli již před určitou dobu. Bylo nás tam 12 na té cestě, já a zpravodaj eh, pan Salba, takže mu dám <clears throat> také slovo. A to bylo velice instruktivní a e, Centrum GRC to připravilo velice dobře a také jsme i měli možnost navštívit e, laboratoře Bela v Ispře a mm, mm, mm, tedy e, laboratoř, která pracuje na procedurách a metodikách, takže my jsme tam diskutovali o laboratorních testech, jak se provádí a také detailně jsme se seznámili s jakým zařízením pracují, pokud jde o měření emisí, tedy zařízení PEMS. A, takže podívali jsme se, jak to testují. Kromě těch praktických ukázek a návštěvy, kterou jsme podnikli, a tak jsme i mm, také jsme tam vedli obšírné diskuze. To jsme ji začali tady vlastně v Bruselu no, eh, 19. dubna, když jsme konali slyšení s JRC, s GRC. A eh, abychom, a teď eh, ještě rozhodujeme, zda pozvat ještě GRC na konci série slyšení. Diskutovali jsme s panem Vladimírem Šuchou a i s panem Giovannim Desantem a dalšími experty. Během té diskuze jsme eh, si objasnili veškeré otázky týkající se vyšetřovacího výboru. Začali jsme roli GRC, JRC eh, při eh, detekování, zjišťování těch diskrepancí, těch rozporů při měření dieselových motorů a potom jsme obšírně hovořili o chronologii vývoje testů PEMS a postupu RDE a eh, mm, takže my jsme diskutovali o roli GRC, o novém rámci a roli centra v mm, této oblasti, takže protože k tomu máme tady návrh komise podle toho, co jsme slyšeli, tak eh, v podstatě eh, asi jediná velká změna je vytvoření nezávislého orgánu s jasným mandátem, mm, eh, pokud jde o tedy jednání s členskými státy a výrobci. Takže to by bylo velice užitečné určitě. Samozřejmě tady existuje ještě hodně věcí pro další diskuze do budoucna. To se nebude týkat pouze našeho výboru, ale i dalších výboru jako IMCO, a, který taky v tom vydá doporučení. A takže tato návštěva a dlouhé diskuze s managementem a s experty, to bylo velice informativní, protože jsme se dozvěděli, jak eh, postupují tyto procesy, jak eh, v automobilovém průmyslu a také jsme i získali takovou představu, jak bychom mohli věci změnit do budoucna. Nejprve bych chtěla dát slovo panu Salbovi a poté panu Gerbrandimu, který pohovoří i o té druhé cestě. Dobře, děkuji, děkuji. Paní předsedkyně, jak již bylo řečeno, náš výbor EMIS zorganizoval tedy e, návštěvu v Lucemburku také a to bylo 21. 22. září a mm, zde Mm, my jsme dali k dispozici zápis eh, z této cesty. 15. října jste to dostali všichni a také i to naleznete na našich stránkách. Mm, pět členů emisu, mm, spolospravodaj Parker Brandy a já, eh, my jsme se také zúčastnili této cestě, kde ve Florange Eh, nás přivítal příslušný národní úřad z Lucemburka a potom jsme navštívili Lamsheim v Německu. Já chci poděkovat všem za pohostinnost. Naše mise nás na, začala 21. září a eh, když jsme eh, navštívili Florange a delegace Emisu, hm, tu tam přivítal hm, místo předseda Jumiko, pan profesor Edward Lux, který nám podal komplexní přednášku o činnostech mm, do toho úřadu, mm, pokud jde o vývoj katalyzátoru v automobilovém průmyslu. A pan profesor Lux i e, řekl, že evropská legislativa až na některé nedostatky od euro 1 až po euro 6, že je to úspěšná legislativa. Eh, plně eh, dobře pracující diesel může plně respektovat Euro 6 eh, C a nové technologie, které se zavedou v polovině příští roku, tak to bude již technologie zralá. Také i legislativa podle něj by se měla vyhnout eh, eh, různým, tedy měla by zaplnit různá vákua, která ještě existují. A eh, tedy proto i ta diskuse byla mm, úspěšná. Potom jsme se sešli s ministrem, s ministriní paní Karol Dišpur, která je ministriní pro udržitelný rozvoj a infrastrukturu Lucemburska. A také jsme se sešli se příslušným homologačním úřadem Lucemburku SNCH HAS, a sešli jsme se s panem ředitelem Klodem Lirchem. Bylo nám řečeno, že Lucemburko má velký zájem e, na činnosti našeho výboru a e, tyto kauzy se netýkají podle nich pouze Volkswagenu, ale v podstatě týká se to všech. Také řekla, že je třeba, abychom si udělali větší jasno a proto ministerstvo si zadalo audit u firmy KPMG, a, e, která zauditovala ten systém homologací, e, typového schvalování v Lucemburku, e, které se vydaly firmě Volkswagen pro ty příslušné motory, které se používají i u Audi. A paní ministrině Mm, nám slibila, že zveřejní výsledky auditu a pan Lirch, tedy z toho homologačního, úřadu, nám eh, vysvětlil, proč často eh, si eh, automobilový průmysl vybírá právě Lucembursko pro udělení licencí nebo té homologace. A mm, vysvětlil nám, kdo vstupuje do toho homologačního procesu v Lucemburku i když Lucembursko nevyrábějí žádná motorová vozidla, tak hodně výrobců si zvolí právě Lucembursko, aby tam získalo homologaci. A Emis tam zmínil řadu problémů v diskuzi a především ty důvody, proč. Lucembursko ani nemá vlastní technické služby, vždycky to zadává externě. A eh, Lucem, proč potom jsme se také zmínili o problematice dohledu nad trhem a o sankcích. Takže ten mm, pan Paul Filip z z příslušného eh, oddělení ministerstva nám vysvětlil, jak probíhá celý ten homologační proces. Po té prezentaci jsme eh, chtěli, aby nám objasnili určité věci, jaké sankce se používají, jaké opravné prostředky mají, pokud někdo porušuje předpisy, nebo pokud se zjistí, že tam byla taková odpojovací zařízení a na jakém právním základě postupují potom, jak mm, provádí dohled eh, a jak to zlepšit. No a teď dám slovo, slovo kolegovi Kerbrandimu, který bude po, pokračovat s tímto popisem, protože já bohužel na té druhé části té cesty jsem se nezúčastnil. Děkuji vám, pane kolego. A děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, my jsme dokonce jeli zpátky do Bruselu vlakem, takže to bylo velice ekologické. Ten druhý den jsme byli v TÜV Rheinland, což bylo velice zajímavé zařízení, kde jsme tedy na vlastní oči viděli, jak probíhá ten test NEDC. A opravdu bylo zajímavé sledovat detaily. A atmosféra toho testu, prostě za jakých podmínek, zaujala mě ta role řidiče, který prostě musí jet podle eh, určité cesty, kterou vidí před sebou. A podle toho, když jede o něco více rychleji nebo pomaleji, tak to má výrazný dopad na výsledek testu. Takže TÜV Rheinland říká, že má vlastní řidiče, ale když budete mít řidiče výrobce z automobilky, kteří jsou možná na té druhé straně hřiště, no tak možná to jede s nižšími emisemi. Takže jsou zde i v tom cyklu NEDC určité možnosti, jak ovlivnit ten výsledek. Bylo velice zajímavé zjistit, jak to tedy funguje a přesvědčit se o tom na vlastní oči. Také nám ukázovali PEMS, které tam byly k dispozici, přenosné systémy měření emisí, jak jsou aplikovány u vozů a používány eh, v provozu a testovali i už takový vůz, který byl otestován v cyklu NEDC, takovým tím způsobem RDE, toho reálného provozu. A řekli nám, že ty emise v reálném provozu u stejného vozidla byly pětkrát větší než v laboratorních. A ten vůz, který měl pětinásobné emise v reálném provozu na silnici oproti laboratorní situaci. Důvody proč byly spíše tak spekulativní, že tam možná je větší zrychlení na silnici, další vysvětlení, že možná to zachycování Linux Trap nebylo možná tak nejkvalit, nejkvalitnější. Další velice zajímavá věc eh, při návštěvě Umicor, což byl den předtím, bylo to, že velice kritizovali ty faktory konformity. Já nebudu eh, používat jejich diplomatické formulace, ale vyjádřili se dost jasně. A také se dost jasně vyjádřili v tom duchu, že inovace v oblasti emisí a vozidel je poháněno jediným aspektem a tím je legislativa. Fakt, že například Čína není vytváří legislativu týkající se motorových vozidel, která jde mnohem dále než naše Euro 6, je to, že mají pocit, že inovace z Evropy přejde do Číny, pokud my sami se neposuneme předu v naší eh, environmentální legislativě v souvislosti s automobilovým průmyslem. Takže to by byly takové dvě věci, které jsem chtěl doplnit. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji našim zpravodajům. Na seznamu řečníků mám dva zájemce, pan Zorino a pan Turmes. Takže pan Zorino, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pouze jsem chtěl doplnit eh, stručně eh, tady tu velmi komplexní prezentaci naší návštěvy společného e, výzkumného střediska e JRC. E, já si myslím, že to byla skutečně velice zajímavá návštěva, velice důležitá pro práci tohoto výboru. A bylo by možná vhodné, abychom si zvážili na závěru naší práce nové slyšení paní Šuchy a jeho týmu, abychom potom dokázali jak si eh, analyzovat a hodnotit určité indicie, které jsme zatím tam identifikovali. Je jasné, že ten institut má technické kompetence, které jsou vynikající a proto tady není vůbec žádné omezení z hlediska technických kompetencí co se týče měření emisí v tomto institutu. A podle mě také se jasně vyjevilo, že jaká, byla, jaká je povaha politického mandátu, který dostalo jednotné výzkum, společné výzkumné středisko poté, co tedy bylo zveřejněna ta samotná studie, která říkala, že tam jsou nějaké podvodné praktiky při měření emisí nejdůležitější, tam je, důležitější, je důležité si uvědomit jednu věc. Jakmile byla zveřejněna ta zpráva, o tom, že tady možná nějaké takovéto podvodné praktiky existují, jaký vlastně oni dostali politický mandát, to je RC. To nebylo, aby provedli práci, aby potvrdili ty indicie, či ne, či je vyvrátit nějakou technickou práci. A ten institut má veškerou kapacitu pro to, aby takovou technickou práci odvedl, aby skutečně zjistil, jestli k podvodům docházelo, či ne. Oni dostali úplně jiný mandát. E, to my jsme tady vyšetřovací výbor, ten posudek, ten, ten úsudek si udímáč na závěr. A já jenom říkám, co jsem se dozvěděl. Oni dostali tento mandát, aby šli s píslem krokem před, aby tedy vyvinuli ty technologie přenosného měření emisí, které by tedy uskutečnily dovolit kontrolu v reálných podmínkách. To tedy bylo to rozhodnutí, které, tak to, to byl ten mandát, ale bývali by mohli můj dostat i jiný mandát eh, toho vyvrácení či potvrzení těch pochybností o těch podvodech. Takže já si myslím, že tady došlo k velkému pochybení právě v oblasti toho mandátu. Takový nedostatek. A eh, za to můžou ti političtí odpovědní, ty politické odpovědné osoby a nemůžeme vlastně toto pochybení svalovat na ty eh, osoby, které jsou odpovědné v rámci JRC za tu technickou stránku. Samozřejmě pak je tady další otázka, zda oni adekvátním způsobem upozorňovali na, na, na ty praktiky. Eh, možná měly být eh, rozhodnější, asertivnější v té formě, jak vydali to upozornění nebo to varování. To mi pan Šucha vlastně v privátním rozhovoru také potvrdil. Eh, pak si myslím, že kdyby to oni bývaly zveřejněny nějak dříve nebo hodnějším způsobem, tak eh, možná by pak eh, si myslíme, měli možnost jít dále. Ale oni prostě nešli dále, protože se chovali ve souladu s určitou kulturou, a myslím si, že to je kultura, která se netýká jenom JRC, ale také veškerých eh, dalších evropských agentur. To je taková kultura nepřebírání odpovědnosti, nebo že ta odpovědnost prostě není jasné, kdo vlastně za co odpovídá. My bychom tady se měli snažit o to, abychom takovou tu kulturu změnili. Já doufám, že pokud se nám to podaří, tak to bude vhodné pro všechny. Skutečně momentně eh, je to takové, že vlastně nikdo, nikdo raději, nikdo neřekne, že tedy zná všechno dostatečně pouze z toho důvodu, že nechce být za něco odpovědný, nechce být nucen k tomu, aby něco dělal, aby jednal. A já si myslím, že skutečně pokud se nám tady toto podaří změnit, tak by to mohl být takový vhodný, jak si kolaterální pozitivní efekt práce našeho výboru. Děkuji. Děkuji, pan Turmes. No já už asi nemám moc, co bych dodal k tomu, co jste řekl o Lucembursku. Já myslím, že jste to náležitě popsali. I e, vlastně ta výměna názorů, kde jsem byl přítomen. E, co se týče RC, tak myslím, že kolega tady opravdu zmiňuje dobrou věc. E, ty laboratoře pro ty testy jsou fantastické. A bylo by možné je používat ještě lépe v budoucnu. A důvod, proč je důležité, aby pan Šucha, je nový ředitel pan Šimanský, ještě jednou přišli, jde o to, že pokud JRC má být v jádru dohledu nad trhem a potřebujeme, aby JRC bylo také součástí té sítě, té certifikace laboratoří, je homologace, tak uvědomit si otázku, jak se postarat o to, že relevantní informace a analýzy z JRC nakonec potom nebudou nějakým způsobem jakoby politicky reinterpretovány. A to je pro mě klíčová otázka. Potřebujeme zde nezávislý orgán. A pro mě je tu otázka, o které bychom měli diskutovat, jak můžeme zajistit to, aby to, co se dělá v těchto skvělých laboratořích, se dostala opravdu nezávislým způsobem a ne a ne, no, ne s anonymizovaným způsobem. Protože všechna ta data tam byla, ale nikdo je nepoužíval způsobem, jakým by je měl použít. Takže to bychom ještě s panem Šuchou i s novým ředitelem, panem Šimanským, měli ještě prodiskutovat. To bych tedy navrhoval já. Ano, kolegové, ano, my jsme se rozhodli udělat speciální složení z JRC, ale musíme ještě prodiskutovat, koho pozveme. To budeme řešit na příštích koordinátorech, takže každá politická eh, skupina může vyjádřit svůj názor, ale bylo by to asi dobré i v souvislosti s eh, diskucemi o schvalování typu a dohledu nad trhem. Chce ještě někdo vystoupit? Není tomu tak? Tak jsme skončili s naším dnešním programem. Chci kolegyně a kolegy upozornit na to, že ve čtvrtek 20. nás čeká dopoledne významné slyšení s panem Alexandrem Dobrintem, což je německý ministr dopravy a Olaf Lies, ministr pro hospodářství, práci a dopravu z spolkové země Dolní Sasko. Takže se těším na viděnou ve čtvrtek a přeji vám úspěšný pracovní den.